Drazí kolegové, takže prohlašuji dnešní eh, zasedání za eh, eh, zahájené tedy výboru pro hospodářské měnové obla, otázky a rozpočtové. Takže nejprve, jestli je něco k pořadu jednání, který je považuje za schválený a informuji vás, že tu byl, tedy eh, byla dohoda mezi ehm, eh, parlamentem a eh, investiční bankou o výměně informací ohledně tedy operací Fondu strategických investic, což bylo předmětem celé řady diskuzí a konečně se to podařilo, bude to předloženo konferenci předsedů ke schválení, no a následně podepsáno eh, panem eh, předsedou Tajaným a eh, to, takže zatím počkáme na naše dva zpravodaje, pana Bulmana a pana Fernandeše, abychom se dověděli, jaká je jejich hodnocení, implementace Fondu pro strategické investice si eh, na to bude, budou mít 10 minut, které si mezi sebou podělí a pak dostanou slovo stínový zpravodaj po deseti minutách a pak před tím, než dojdeme k závěrům, tak vyslechneme zástupce Ruské investiční banky a také komise. Je to nesmírně tedy um, um, nabitý program v tom smyslu, že musíme skončit v 19.45, kdy nás čeká hlasování o zprávě kolegyně Beres a kolegyně Bogeho o fiskální a rozpočtové kapacitě eurozóny. A e, v těch 8 hodin potom e, tak výbor Ekon e, se bude zabývat tedy dalšími záležitostmi. A já nyní dám slovo panu Bulmanovi na pět minut. Dank, äh, Mnohokrát děkuji panu předsedovi, děkuji také kolegovi Jose Manuel Fernandesovi, spolu eh, se kterým eh, dnes předkládáme tuto zprávu o provádění Evropského fondu pro strategické investice. Kolegové, kolegyně, eh, my se domníváme, že zde byla provedena dobrá legislativní práce, také rychlá práce. Legislativní proces zdůraznil nové aspekty, požadujeme zde skutečnou adicionalitu, posilování zprostředkovatelských struktur. Zároveň se zde klade důraz na to, aby malé a střední podniky byly zásadním bodem v této nové iniciativě. My a zde máme některé připomínky, pokud jde o provádění fondu. Zdá se, že kvantitativní cíle byly naplněny, nicméně zůstávají stále ještě pochybnosti, pokud jde o kvalitu přijímaných projektů. Je u nich e, pochyb, pokud jde o adicionalitu, e, zda e, zde dochází ke skutečně adicionalitě. Řečník nemluví do mikrofonu. Existují pochybnosti, pokud jde o trvalou udržitelnost, trvalé udržitelné provádění předpisů v legislativě, například pokud jde o využívání srovnávacího přehledu, který parlament nově požaduje. Zároveň tento srovnávací přehled eh, by neměl být pouze informativní. Je důležité, aby eh, tento srovnávací přehled nadále hrál důležitou roli. Také není možné, aby hodnocení projektu trvalo tak dlouho, že žadatelé vůbec nevědí, eh, s čím mohou počítat, kdy. A také není možné, aby tak zásadní nástroj, jako jsou investiční platformy, pro eh, menší projekty, aby takováto iniciativa ehm, nebyla dostatečně zohledňována. Tyto platformy dosud nebyly vytvořeny. Vidíme zde určitý konflikt mezi kvantitativními cíly a kvalita, kvalitou projektu. Eh, je možné, že bude nutné hovořit eh, o tomto problému s zainteresovanými stranami. Je možné, že bude nutné mít určitý trade-off eh, mezi eh, těmi kvantitativními cíly a kvalitativními cíly. To je něco, na co se musíme kriticky podívat předtím, než postoupíme k procesu do druhé fáze. Zároveň je nutné zajistit, aby geografické rozdělení bylo přiměřené. A to platí e, především pro ty oblasti, kde jsou e, nejvíce potřeba investice. Zdá se, že tato věc stále ještě není dostatečně jasná. Chceme více transparentnosti, to je samozřejmé, e, prolíná se to celým naším návrhem a zároveň chceme hovořit o tom, zda struktura zprávy je zprávy a řízení je dobrá. Nám se zadá, že je zde ještě příliš mnoho eh, netransparentnosti, že eh, celá řada věcí při rozhodování je spochybnitelná a já doufám, že naše hodnotící zpráva eh, povede k určitému kritickému přístupu. Kolega José Manuel Fernández se velice soustředí na provádění v regionech. To je pro něj velice důležité. Je důležité, aby i tam existovala podporná infrastruktura. Je nutné, abychom měli při nabízení projektů skutečně kontaktní místa e, v regionech. Ehm, určitě o tom ještě e, uslyšíme od kolegy Fernandéše a já mu tak budu moci předat slovo. A chtěl bych jenom ještě říci, že jsme měli workshop s celou řadou expertů. A jejich eh, příspěvky zahrneme do pozměňovacích návrhů a také do diskuse s vámi do diskuse, která bude nyní následovat. Eh, těšíme se na výměnu názorů s vámi. Lhůta pro pozměňovací návrhy k této zprávě je 28. února. Děkuji za pozornost. Merci, monsieur. Děkuji, pane Bulman. A nyní má slovo Jose Manuel Fernández, zpravodaj výboru pro rozpočet. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Je soudar, můj kolega Korlato. Děkuji, vážený pane předsedo. Já bych nejprve také chtěl poděkovat spolu spoluspravodaji panu Udo Bulmanovi za veškerou práci, kterou odvedl v této věci. My jsme se snažili o snížení byrokratické zátěže a zlepšení geografické a odvětvové soudržnosti. Myslím, že můžeme říci, že Junckerův plán, tak jak je známý, nebo respektive Evropský fond pro strategické investice, eh, splnil své cíle. Došlo k investování velkého množství prostředků do 28 členských států během období roku a půl. Ty investiční příležitosti fungují, jsou tady příležitosti pro malé a střední podniky, to je tady do těch 3 tisíce zaměstnanců. To se podařilo ještě eh, dokonce překročit naše očekávání. Ovšem zatím ještě nemůžeme eh, učinit nějaké mm, definitivní vyhodnocení či změření v těch kvantitativních číslech, parametrech. Pokud jde o malé a střední podniky, tak myslím, že zde můžeme říci, že eh, byla dokonce překročena naše očekávání, ale přesto tady je stále velká mezera v investicích v Evropě což znamená, že je potřeba, aby tento nástroj dále pokračoval. Je to důležité pro konkurenceschopnost Evropské unie, pro vytváření pracovních míst, pro investice a také je to důležité eh, pro změnu celkové kultury Evropské investiční banky. My doufáme, že mm, investiční platformy, které by měly být vytvářeny nad rámec jednotlivých členských států, takže i tyto přispějí k boji s byrokrací. Kde tedy je potřeba ještě realizovat další zlepšení? V rámci stávajícího nařízení byla veliká snaha vylepšit eh, tu situaci, ale jsou tady stále i určité kontroverzní věci, jako je například takzvaná adicionalita. Evropská investiční banka při provádění tohoto nařízení se nesnažila držet čistě toho věcného znění tohoto nařízení, ale také by měla sledovat více ten celkový záměr. A určité věci jsou neakceptovatelné, když mm, někdy nechápeme, proč určitý projekt nebyl přijat, proč nebyl považován za dostatečně Eh, rozšiřující. A je potřeba, aby ty projekty, které přijaty byly, tak aby byly náležité odůvodnění, aby bylo možné vysvětlit, proč byly přijaty. A stejně tak ty projekty, které jsou odmítány, i tady musí být jasně, transparentně zřejmé, proč. Platformy tedy zatím nefungují. Investiční platformy by měly eh, být eh, zaměřeny na té malé projekty, ale také na projekty, které jsou důležité pro jednotlivé členské státy, projekty, které by například mohly podporovat energetickou unii. To je velmi důležitá věc, o kterou jsme se snažili a zatím se nám ji nepodařilo dosáhnout. Zároveň je ale důležité, aby projekty byly posuzovány na základě toho, kde probíhají, jaká je realita v praxi. 50 milionů euro v Berlíně bude mít jiné dopady než 50 milionů euro v Lisabonu. Ale stejně tak, když porovnáte, co by 50 milionů euro mohlo dosáhnout na severu Portugalska, čili jaký dopad tyto prostředky budou mít na podporu teritoriální soudržnosti, na vytváření pracovních míst. Rovněž musíme eh, zapracovat na zlepšení Evropského centra pro investiční poradenství, Hmm, protože je zřejmé, že jsou tady určité regiony, které mají problém s koncipováním projektů, potřebovali by s tím trošku pomoci. A já se skutečně domnívám, že je potřeba zapracovat na tom, aby toto eh, Centrum pro investiční poradenství začalo náležitě fungovat. Hmm, to vše je možné realizovat v rámci stávajícího nařízení. Tento fond ovšem vyžaduje proaktivní přístup regiony eh, musí vykázat dostatečnou ochotu realizovat projekty. Jedná se o otevřený fond, což ovšem znamená, že tady potřebujeme diverzitu nejenom pokud jde o jednotlivá odvětví, ale také regionální diverzitu. Není možné, aby docházelo eh, k určité regionální koncentraci v některých oblastech. Potřebujeme tedy poradenské centrum, které bude spolupracovat s regionálními strukturami tak, aby se nám dařilo dosahovat stanovených cílů. Nemůžeme tolerovat, že v některých regionech nebudou žádné investice. Stejně tak toto poradenské centrum by mělo zajistit, že strukturální a investiční fondy a e, teritoriální politika územní soudržnosti bude propojená s fondem EFSI, respektive s Junckerovým plánem. Evropský fond pro strategické investice by neměl nikdy nahradit politiku soudržnosti, ale e, měl by zajistit komplementaritu. Děkuji oběma eh, zpravodajům. Tady vidíme ty hlavní směry, postřehy a určité tedy marže pokroku pro zlepšení eh, tohoto fondu strategických investic se z toho rysují. A nyní eh, mají slovo stínoví zpravodajové, zpravodajové dvě minuty každý. A bude jako první pan Karas, za kterého ovšem bude hovořit pan Ajes. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel kolega Karas tu dnes eh, není, eh, nemohl se dostavit a jakožto stínový eh, zpravodaj v ekonomě tedy požádal, abych pronesl projev za něj. Samozřejmě, že chce potrhnout, že tato významné, významné hodnocení EFSI musí být využito nejenom k tomu, abychom se ohlíželi za tím, co se nám podařilo udělat v uplynulém roce a půl, ale také, co se musí udělat v dalších několika letech. Máme-li uspět, pokud jde o kvalitní eh, pracovní místa a investice, tak připraveni změnit statut EFSI, pokud je to eh, na místě, tak se musí ty stanovy změnit. Um, ale pa, jinak pan Karas vítá tuto zprávu, která které je dobrá rovnováha mezi různými eh, silnými stránkami a slabinami EFSI v uplynulém uh, roce a půl a eh, nezamlčuje některé problémy, jsou některé problematické otázky, k, jak ze strany komise, EIB, vyhodnocení dopadu, a um, samozřejmě také výboru regionu a EHSV, e ale chce eh, vypíchnout na to, na co se musí zaměřit z hlediska budoucnosti, to znamená adicionalita eh, vysoce eh, kvalitních rizikových projektů, transparentnost výběrových kritérií a srovnávacích tabulky, scoreboardu a dále řešit otázku Eh, bundlingu eh, investic z různých zdrojů, dále otázka spolupráce s komerčními bankami. Další výzva je, aby eh, scaling up vedl k tomu, že získají i malé a střední podniky finance do reálné ekonomiky. A potom také otázku zapojení třetích zemí, aby se zvýšila celková viditelnost EFSI. Ehm, pokud eh, ve vztahu k těmto otázkám eh, chce poděkovat pan Karas eh, všem kolegům, zejména zpravodajům, za návrh zprávy, která představuje dobrý základ k dalšímu pokroku. A nyní mi dostane slovo paní Gardia Zabal. Muchas gracias, presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Hovořili zde už dva spoluspravodajové. zpravodajové. A já myslím, že není potřeba toho až tolik dodávat. Pan Bulman a pan Fernandez eh, předložili své návrhy a já myslím, že eh, se zde jasně zohledňuje to, co je potřeba udělat, abychom se připravili na eh, druhou část plánu EFSI. Hovořilo se zde o problémech a dodržování cílů. Některé cíle jsou dodržovány, ale to je dobré. Ale nejde zde jenom o kvantitu, která dodržovaná je, jde zde také o kvalitu projektu. Je zde eh, celá řada různých témat, eh, která je potřeba řešit. Mezi ně patří adicionalita, to je skutečně eh, nutné eh, se na něj eh, zblízka podívat. Jak můžeme definovat adicionalitu? Já chápu, že je to komplikované. Nicméně, když se podíváme na veškeré programy, které už máme v Evropské unii, je potřeba, abychom se nyní jasně podívali na to, co bylo financováno z peněz EFSI. Zadá je zde nějaká přidaná hodnota ve srovnání s tím, co bylo předtím. Pokud jde o adicionalitu, abychom zde neměli žádné pochyby. Ehm, Myslím, že je eh, dobré, abychom zde měli jasný výběr a jasný možná i předvýběr a předtím, než dojde k implementaci. Pokud bude dostatek informací o projektech na začátku, potom budeme schopni eh, posoudit, eh, zda projekty splňují ty požadavky, které jsme stanovili. Je nutné mít dostatek informací hned na začátku. Už se zde hovořili o té geografické distribuci je nutné, aby zde byla rovnováha a zároveň je třeba podívat se na hodnocení. Jak může být hodnocení nejlépe eh, provedeno? Eh, lidé, kteří žádají o projekty, jsou eh, často lidé, kteří vědí, jak dosáhnout způsobilosti pro financování. Já myslím, že návrhy zpravodajů jsou velice dobré a povedou k dobrému výsledku. Sander Lunes. Není? Kore, Kolega Robert Sili si vezme. Za pana Lunese, tak prosím, máte slovo. Děkuji. Já stínový zpravodaj za EKR. Chci, chci poděkovat eh, spoluzpravodajům za odvedenou práci. Jsem rád, že již tlačí tedy na to, aby se některé věci zapracovaly do té zprávy. Nejpodstatnější z nich je zeměpisná nevyváženost investic v rámci EFSI. Instituce jako komise a tak dále nám říkají, jak je to úspěšné, ale upřímně by se mělo říci, že eh, lví podíl těchto investic dostala EU 15. Ale středovýchodní eh, státy dostali pouze 8% z této částky. Navzdory tomu, samozřejmě, že Ehm, explicitní cíle EFSI mají přispívat k soudržnosti. Pak je tady otázka adicionality, s tím souhlasím. Jedna nová taková obava, která se objevila z toho v rámci toho eh, schvalovacího procesu, Oni se snaží například zlepšit, zlepšit eh, země, zeměpisnou rovnováhu, pracovat s obcemi ve střední východní Evropě a pak otázka těch privátních partnerů, ale často jsou to soukr- veřejné prostředky. Buď od eh, samozpráv, nebo veřejná doprava, nebo jsou to firmy, které jsou ale stoprocentně eh, vla- vlastněné um, veřejnými prostředky. To myslím, že je znepokojivé protože vzhledem k tomu k těm politickým cílům, potenciálním problémům do budoucna, může to mít negativní dopady, které musíme eh, zohlednit včas. Děkuji. A slovo má Richard Ashworth. Il est là, il est là. Okay. <clears throat> Pane předsedo, já budu hovořit za kolegu Richarda Schwerta. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl srdečně poděkovat oběma spoluspravodajům, kolegovi Fernandešovi a kolegovi Bulmanovi za tuto zprávu. Já se domnívám, že tato eh, zpráva je zpráva, ve které se kladou ty správné otázky. A mohu zdůraznit to, že je potřeba podívat se na EFSI kriticky, aby po té, co tento projekt už probíhá, jsme z něj udělali pokud možno to nejlepší. A z pohledu EKR je nicméně eh, to zásadní ve zprávě eh, spíše pozitivní. Já totiž vidím naprosto zásadní problémy v EFSI. Jde o to, že se zde snažíme řídit uh, trh státními nástroji a to je v zásadě špatný přístup. A když uh, zjistíme, že uh, v EU existuje málo investic, je důležité o tom vědět, ale nemůžeme to řešit tím, že budeme řídit trh státními zásahy. A to v podstatě jenom znamená, že přije, přilijeme oleje do ohně. Situace se jenom zhorší a nevytvoříme nic, co bude trvale udržitelné. A to je skutečně velké nebezpečí, že u EFSI Eh, dojde k chybnému postupu, že se bude investovat do oblastí, u kterých nevíme, zda jsou trvale udržitelné, zda se dlouhodobě udrží na trhu. Myslím, že bychom spíš měli bojovat proti eh, zdrojům krize a snažit se o to, aby členské státy v EU neměly příliš mnoho dluhů. Celá řada členských států je naprosto předlužena, nejsou konkurenceschopné a to je problém. A důvodem je euro a nikoli chybějící investice. Monsieur Tremosa, mais je ne vois pas Monsieur Tremoza, ale já, já ho nevidím. Takže Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Ano, já se vyjádřím jménem pana Tremozy, který tady dnes nemůže být. Poté, co jsem si vyslechl oba zpravodaje a pročetl zprávu, se těším na projednávání tohoto usnesení a na revizi EFSI jako takového. Znepokojuje nás, že státy východní a střední Evropy dostávají pouze 9 těchto prostředků, takže něco je tady špatně a musíme pochopit proč. Rovněž eh, nás znepokuje, že v současné chvíli tady je nedostatečné financování dopravní sítě a energetické sítě. Myslím si, eh, že je potřeba si uvědomit, že řada těchto projektů jsou nadnárodní a mají vysokou přidanou hodnotu. Dále eh, mám názor, že Velká část prostředků jde velkým nadnárodním společnostem, které jsou blízkou středním vládám a spíše by ty prostředky měly jít tedy malým a středním podnikům, které mají problémy s financováním. A rovněž si myslíme, že výzkumné prostředky, výzkum, fond na výzkum by neměl být financován. Dobře, a teď pokud vám to nebude vadit, pane předsedo, teď vystoupím už sám za sebe, protože já jsem další na seznamu řečníků. Takže v první řadě mi dovolte poděkovat Jose Manuelovi a Udovi za odvedenou práci. Je jasně vidět, že už tu práci dělali v minulosti, takže je dobře, že jsme v rukou takto zkušeného týmu. Zpráva jako taková Eh, poskytuje dobrý přehled stávající situace a toho, kam směřujeme do budoucna. Z velké části souhlasím s vašimi závěry. Je eh, potřeba, aby byla zajištěna větší transparentnost a komunikace pro to, aby EFSI mohlo být úspěšné. Pokud jde pro o příležitost pro malé a střední podniky, tak tady už byla překročena naše očekávání, ale měli bychom podpořit ještě více malých a středních podniků, aby mohli realizovat inovace a technologicky se vyvíjet. Myslím si, že technologický pokrok je důležitý pro to, aby všechny regiony se rozvíjely eh, stejným způsobem. Stejně tak si myslím, že poradenské centrum zatím ještě nenaplnilo svůj potenciál. bez dostatečné komunikace a spolupráce s regionálními orgány toho EFSI více mm, nedosáhne. Stávající situace je výsledkem řady aspektů. Jednak e, částečně se tady ukazuje, jak rychle ten projekt, projekt se rozjel od svého počátku a mm, v zásadě tady máme poměrně nepříjemné pocity, pokud pokud je o to poradenské centrum, Ehm, protože jsme rovněž také předpokládali vytváření těch platform a tady zatím k tomu dostatečně nedošlo. Mysleli jsme si, že ty problémy se vyřeší, ale to se nestalo. To zatím nefunguje, takže je potřeba lépe pochopit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a to poradenské centrum rozmístěné v jednotlivých regionech by určitě mohlo na pomoci. Takže to je z mé strany zatím vše. Já vám děkuji a těším se na další spolupráci s Udo a Jose Manuelem. Děkuji. V nepřítomnosti dvou stínových zpravodajů za GUE, Fabio de Masi a Jada, tak se vyjádří pan Viegas. Viegas. Děkuji. Pokud jde o tuto zprávu, tak vás seznámím se, se základní pozicí GUE k Junckerovu plánu. My nepodporujeme tu základní logiku tohoto plánu, protože jaká je role veřejných a soukromých investic? Ehm, potřebujeme veřejné investice. Hm? Chceme-li mít infrastrukturu v Evropě, v jednotlivých regionech, měli bychom podpořit program veřejných investic, který by byl financován z veřejných prostředků. A tady je řeč o soukromých investicích. To je jako kdybychom chtěli dát další dáreček ehm, soukromým společnostem. Přitom miliony lidí umírají hlady. To není selhání trhu podle vás? My tady prostě vymýšlíme další selhání trhu, abychom dali eh, více prostředků korporátnímu sektoru. A ve stávající fázi implementace jistě, že jsou tu eh, podstatné kritiky, pokud jde o koncentrace sektorů a zemí. A dále otázka adicionality. Na tu tady správně poukazujeme, protože to je další výraz um, tohoto selhání trhu. Spoustu z těch investic by se, uh, ode, by se v podstatě zainvestovalo tak jako tak i bez Junkrova plánu. Takže je zatím předčasné um, tento plán vyhodnocovat, na to ještě brzo. A hodně z těch věcí a z těch projektů zatím není implementováno. Kromě toho jsou tu komunikační a jiné problémy. Ale náš celkový pocit je takový, že ty prostředky se prostě zatím nedostaly tam, kam se dostat měly. A je předběž, předčasné říkat, jestli to má pokračovat nebo ne, ale my jsme proti té uh, základní logice. A Basikut? Ne Jordi Scholl. Thank you, chair. Oui. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte poděkovat zpravodajům za odvedenou práci a zejména bych chtěl ocenit celkové vyznění jejich zprávy, které na jedné straně je vyvážením pozitivních přínosů EFSI, co by mm, veřejné iniciativy na podporu investic a ekonomiky a na druhé straně kritický přístup k tomu, jak doposud ten fond byl zpravován. Neměli bychom zapomínat na to, že konečný cíl tohoto fondu, co by veřejného nástroje, je mobilizovat strategické investice, které přinesou přínosy pro běžné evropské občany, to znamená infrastruktura, doprava, energetika, školení, vzdělávání a celá řada dalších služeb, které jsou důležité pro zajištění stabilní ekonomiky. Jak se ukázalo od počátku EFSI, tak eh, přece dochází k mobilizaci investic, ale Eh, společným jmenovatelem by měly být jednak eh, investice a jednak dlouhodobé přínosy. A to zatím je příliš brzy na to, abychom ještě věděli, zda EFSI je skutečně efektivní nástroj pro zajištění hospodářského pokroku v Evropě. Víme, že projekty by měly tedy podpořit strategické oblasti ekonomiky a přinést dlouhodobé přínosy pro naše občany. A v této souvislosti je poněkud zklamání ta podpora projektů, která využívají fosilní paliva. Neziskové organizace mm, potvrzují, že čtvrtina projektů stále se týká fosilních paliv. Měli bychom se více zaměřit na budoucnost a tudíž je opravdu nepřijatelné, aby veřejné prostředky byly vynakládány na projekty, které jenom zhoršují znečištění, zhoršují stav životního prostředí a nejsou v souladu eh, s pařížskou úmluvou. Děkuji, pane předsedo. Marco Valli, vous avez la parole. Marco Valli. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o strategický fond, tak my jsme se o tom už obsáhle bravili během několika posledních let a pokud jde o naši skupinu, my se domníváme, že tady je veliká strategická chyba v tom smyslu, že stávající evropská ekonomika zažívá krizi poptávky. Oproti tomu FC jako nástroj se zaměřuje na stranu nabídky Tudíž je to nástroj, který ve své podstatě neodpovídá stávajícím potřebám ekonomiky a tomu, co by měla podpořit evropská politika. Takže když vycházíme tady z tohoto předpokladu, že potřebujeme zvýšit poptávku, hmm, je tady zřejmé, že no, ty projekty, které už realizovala Evropská investiční bankách, které sledují zájmy různých velkých lobby, tak to neodpovídá tomu, co by mělo dělat EFSI. Aspoň jak nám ukazují první údaje. Pokud je o adicionalitu, tak souhlasím s tím, co uvádějí zpravodajové. Máme tady různá ta kritéria, inovace a podobně. A na druhé straně vidíme podporu fosilních paliv, dálnic a jiných věcí, které nemají tuto vysokou přidanou hodnotu. Eh, jsou to věci, které slíbil Juncker, ale následně se to všechno začalo ubírat trošku jiným směrem. Je potřeba se zaměřit eh, opravdu na to, abychom zajistili větší transparentnost protože z těch, 90, eh, u těch 93 projektů do posud schválených tam chybí celá řada dat a je potřeba mm, výrazně zvýšit transparentnost, tak, aby ti, kdo budou chtít dělat určitá vyhodnocování na národní úrovni, to mohli vůbec učinit čili je potřeba náležitým způsobem posuzovat projekty a není možné, aby tady bylo jenom jednostranné vyhodnocení ze strany komise a EIB. E- e děkuji. Nemáme tady stínového zpravodaje z rozpočtového výboru za FDD ani z Ekonu. Tím pádem dostává slovo Marko Zany. Sí, grazie. Ano, děkuji, pane předsedo. Největší problém, který eh, vidíme u FC a využívání toho pákového efektu je to, zda ty prostředky se skutečně dostávají do členských států a podporují investice, investice do infrastruktury, do výzkumu a vývoje tam, kde je to potřeba. Zpráva, kterou, se kterou jsme se seznámili, eh, ukazuje, že to vůbec není jasné, zda to je v souladu s příslušným nařízením. A je poněkud složité pochopit, zda ty prostředky skutečně jdou do projektů, které mají příslušný aspekt adicionality. Naopak spíše to vypadá podle analýz, že více než 90 doposud financovaných projektů jsou právě projekty, kde chybí ten aspekt adicionality. Takže Mm, to je něco, co vůbec neodpovídá tomu celkovému záměru EFSI. Pokud jde o nás, o naši skupinu, tak my to hodnocení eh, máme poměrně negativní a je potřeba ještě se podívat, jaké budou mm, důsledky, dopady na případný nárůst HDP, zda to nevyzní jiným směrem, já si ale myslím, že ne. A Myslím si, že jediný způsob, jak podpořit investice a zajistit výzkum a vývoj v Evropské unii, je rozjet veliký program veřejných prostředků, poskytnout prostředky mm, privátním subjektům, protože jinak ty výsledky budou velmi neuspokojivé. Děkuji. Děkuji, drazí kolegové, nabrali jsme trochu spoždění čtvrt hodinky, takže žádné catch the eye nebude. A slovo dostane komise, pan Angel. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Hm. Myslím, že se shodneme na tom, že FC je uh, úspěch a že tento plán uh, dodržuje své ambice, pokud je o objem. Zároveň jsme identifikovali celou řadu nedostatků, uh, které chceme řešit společně s parlamentem. Existuje pět oblastí, kde jsme navrhli řádné zlepšení. První oblastí je adicionalita. Adicionalita je obtížný koncept Ehm, je v podstatě těžké eh, to nějak prokázat. Už jsme dosáhli výrazného pokroku, pokud jde o ehm, rizikové aktivity. V podstatě veškeré operace EFSI byly speciální operace, ale musíme jít ještě o krok dále. A to je důvod, proč komise navrhla vytvořit eh, nová kritéria způsobilosti. Eh, všechny projekty by tak musely splňovat požadavky Museli by um, řešit um, suboptimální uh, situace. Eh, další oblastí je transparentnost. Eh, často lidé spochybnují to označení FC. A proč je tomu tak? Ehm, někdy je opodstatnění ten otazník, eh, zda je to přiměřené. Nicméně často je tomu tak proto, že neexistuje dostatek informací. Uh, Um, o tomto označení. A z tohoto důvodu je eh, navrženo, aby byly vydány srovnávací přehledy, aby tak eh, lidé jasně věděli, eh, jaká je situace. Bude to zveřejněno, bude se tam eh, každý jasně moci přečíst, eh, že tento projekt je způsobilý, protože ABCD. A tímto tak můžeme my i parlament zajistit řádnou odpovědnost. Další oblastí je geografická rovnováha. Komise není spokojena se současnou situací, chceme to řešit tím, že zlepšíme fungování Evropského centra pro investiční poradenství. Chceme, aby toto centrum bylo v různý, na různých místech, co nejblíže žadatelům o projekty. A to také e, zjednoduší postupy v těch e, oblastech, které nejsou dostatečně zastoupeny. Dále malé a střední podniky tam můžeme udělat také více. A zároveň v neposlední řadě chceme učinit další kroky v oblasti boje proti klimatickým změnám a v této oblasti musí dojít také ke zlepšení. A ještě několik posledních slov. My podporujeme parlament v tom, že volá po zlepšení v oblasti zdanění. A to je oblast, kde EIB už e, dosáhla určitého pokroku. Pokud jde o rozpočet, víme, že někteří e, z vás, z vás nebudou chtít odebírat další peníze z CEF, nicméně tyto peníze by mohly jinak být ztraceny, protože e, tam nejsou dostatečně čerpány. A na závěr bych chtěl říct, že chceme spolupracovat konstruktivně s parlamentem na dalším zlepšení. Děkuji. Nyní má slovo Evropská investiční banka, e, kterou zde zastupuje e, pan ředitel Monteré. Dvě minuty. Dámy a pánové, je nás zde hodně. Žádám vás o to, abyste nediskutovali zde uvnitř sálu, aby jsme slyšeli generálního ředitele z EIB. Děkuji, pane předsedo, já budu pokud možno stručný a eh, chtěl bych hovořit k věci, k tomu, co zde zaznělo. Jsem eh, velice spokojen s tou diskusí zde v parlamentu, nejenom dnes, protože eh, diskuze s parlamentem probíhají už delší dobu. Tato věc je zásadní pro provádění EFSI. Tato spolupráce bude zásadní i v budoucnosti pro provádění EFSI. Já bych se chtěl soustředit na několik bodů, ve kterých by mohlo podle mého názoru dojít ke zlepšení. A geografická distribuce, e, to je věc, kde je potenciál pro zlepšení. E, poradenské centrum e, by mělo být aktivní na místě v jednotlivých regionech a zohledňovat specifika regionu. Dále je nutné zlepšit fungování národních ehm, podpůrných bank a zároveň eh, zlepšit koordinaci eh, se strukturálními eh, fondy. Kromě toho jsme spokojeni s tím, že se zde rozšiřuje počet odvětví. Zpráva se také soustředí e, na e, důležitou oblast a to je přeshraniční spolupráce. V tuto chvíli tato přeshraniční spolupráce není dostatečná. Dále potřebujeme více informací, pokud jde o adicionalitu, to znamená také transparentnost. Někteří z vás správně zmínili, že eh, regulace, tak jak v tuto chvíli eh, funguje, eh, se soustředí na srovnávací přehledy. Mohu vás ujistit, že investiční výbor se skutečně soustředí na srovnávací přehledy, protože tam je možné ukázat, že EFSI je opodstatněný program. A v neposlední řadě bych e, chtěl říci, že z dlouhodobého hlediska je zde jeden důležitý aspekt a to je rozvoj trhu na straně, na regulatorní straně. Investiční plán pro Evropu eh, je, stojí na několika pilířích. FC je jenom jeden pilíř a um, poradní kapacita eh, je stejně zásadní jako FC jako takový. Děkuji vám, pane řediteli. A ještě na závěr po minutě dám slovo zpravodajům, jimž děkuji za předloženou zprávu, která je skutečně hodnotná pro FC2 a která bude znakem kontinuity, aby implementace FC byla sladěná s cíly, které máme. Pane Bulman? Kolegové, kolegyně, chtěl bych vám srdečně poděkovat jsem si jistý, že můj spolupravodaj Jose Manuel a samozřejmě i já se budeme soustředit na to, co jste zde zmínili. A budeme se snažit podívat se na to, do jaké míry můžeme vaše připomínky e, zahrnout do naší zprávy. Ještě jednou připomínám, že lhuta pro pozměňovací návrh je 28. února. děkuji komisi. zástupce komise přesně poukázal na věci, které z pohledu komise eh, by bylo možné v EFSI ještě vylepšit. Eh, já myslím, že parlament dospěl eh, k podobnému zhodnocení a věřím, že se nám podaří vypracovat konstruktivní řešení. A k tomu, co řekl pan Molterer, ehm, hovořil o tom, Ehm, že odpovědní, eh, pokud jde o EFSI, jsou eh, připraveni eh, zlepšovat situaci a toho si velice vážím. Fernandez. Děkuji vám a slovo má pan Fernandez. ano e Děkuji, pane předsedo. My už o tomto fondu hovoříme asi rok a půl a samozřejmě je tady celá řada otázek. Ptáme se, zda funguje, ptali jsme se, zda bude fungovat, zda to bude fungovat v praxi, zda budou dodržována pravidla. A teď se bavíme už o rozšíření tohoto fondu. Víme, že 100 tisíce malých a středních podniků dostali podporu a prodloužení do roku 2020 je velký krok. Hovoříme o 500 miliardách euro, ale může to fungovat ještě lépe. Je potřeba ovšem zajistit vyjasnění a doplnění toho nového nařízení. Evropa potřebuje investice, soukromé i veřejné. Soukromé investice to nejsou špatné špatné investice a stejně tak ne všechny veřejné investice jsou dobré investice. Musíme bránit oba typy investic. Tento fond umožnil celou řadu investic v naší zemi. Eh, Lisabonská regionální rada uvolnila 200 milionů euro a to jenom ukazuje, o jak důležitou věc se jedná. abych zareagoval na komentáře všech kolegů. Chtěl bych jim poděkovat za jejich příspěvky a chtěl bych jim poděkovat za jejich příspěvky k prováděcí zprávě a já doufám, že tento fond bude do budoucna dále rozšířen. Děkuji vám, pane zpravodaji. Děkuji, že jste nás tady informoval o slibném eh, rozjezdu Fondu pro strategické investice, ale pořád ještě je eh, co opravovat, zlepšovat a eh, dodělávat. A tím končí ta část o zprávě o implementaci EFSI a dostáváme se k části eh, hlasování a předsedat bude Roberto Galtieri. Děkuji vám. A přejdeme rovnou k hlasování. Budeme hlasovat o zprávě BG Pérez, o rozpočtové kapacitě pro eurozónu. A uděláme si eh, testovací hlasování, zahajuje hlasování. Tak, ještě jeden. Konec hlasování. Začneme kompromisem A. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis D. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A nyní stránka 16. Hodně stránek musíme otočit. 2, 6, 4, kde pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 2, 7, 1, pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 307 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 323 pro, proti, zdrželi se zamítá se. Kompromis e. pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní na stránce 24 máme kompromis F pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Stránka 33. Kompromis G pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Stránka 38. Kompromis H. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 44 729 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 732 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis I pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 49. Kompromis C pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Stránka 57. Kompromis B pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A konečně jmenovitým hlasováním, hlasování o celé zprávě změn, hlasujeme. Vote is closed. Konec hlasování. 54 pro, 28 proti, 6 se zdrželo. Zpráva schválena. Blahopřeji zpravodajům. And now... A nyní se, nyní se dostáváme ke hlasování ekonů. Necháme trochu času kolegům, aby odešli. Možná ještě před vámi něco řeknu. Je zde menšinové stanovisko EKR, a které bude samozřejmě součástí zápisu. A nyní dávám slovo zpravodajům. První má slovo pan Böge. Mnohokrát děkuji, kolegové a kolegyně. Víte, že jsme eh, na této zprávě pracovali asi rok a bylo to dost eh, komplikované. Bylo zde hodně dobré vůle. Snažili jsme se eh, zohlednit různé modely, představy o tom, jak má vypa- vypadat Evropská unie, která v současné době bojuje o svoji existenci. A nyní už máme představu, jaká Eh, je ta správná cesta. Myslím, že zkrátka zohledňování různých eh, názorů je správný přístup. Máme zde různé politické skupiny a ty mají různé názory. Eh, začátek byl problematický, měli jsme celou řadu pozměňovacích návrhů a snažili jsme se nalézt nový formát. A tím jsme se snažili možná dosáhnout větší akceptance, větší možnosti přijetí ze strany celé řadě lidí. Zohledňovali jsme různé názory. E, nyní se nám podařilo dosáhnout e, výsledku. Vím, že celá řada z nás e, má teď z toho trochu bolení hlavy, ale Eh, věřte mi, že eh, já také. Je to kompromis. Eh, podařilo se nám nalézt cestu, nalézt kompromis a doufím, doufám, že se nám podaří ve čtvrtek vyslat jasné politické signály. Společně ještě s dalšími dvěma zprávami. Vyšleme jasný politický signál, co jako Evropský parlament očekáváme a co chceme jako témata do diskuze a co je třeba rozhodnout. Já myslím, že toto, když bude dále pokračovat, bude součástí legislativy. Ne e, každé slovo, e, které jsme dnes schválili, e, je slovo, které se nám bude líbit. Samozřejmě bude potřeba nadále vyjednávat, budou to intenzivní vyjednávání, ale myslím si, že je dobré, že máme tento text je nutné, abychom nalezli společnou cestu, abychom jasně ukázali, že jako Evropský parlament jsme připravně, při, při, připraveni um, vést dále Evropskou unii a zohledňovat naše občany. Musíme udělat také rozhodnutí, která možná nám všem nebudou příjemná. Bude pro nás těžké uh, obhájit doma to, co jsme zde schválili. Um, Kancléřka Merklová v roce 2007 hovořila o, principu, o tom principu, že Eh, základem Evropy je tolerance. A to, myslím, musíme mít na mysli, vzájemnou toleranci. Eh, a to jsme zde ukázali. Je potřeba eh, nalézat kompromis, v některých věcech ustupovat, některé věci se snažit prosadit. A já myslím, že dnes jsme se v tomto směru dostali o kousek dále. Já srdečně děkuji spolu pravodajce, ale také dalším kolegům z dalších politických skupin, které nás podpořili. Mnohokrát vám děkuji za tuto intenzivní spolupráci práci. Dnes to vidím tak, že to nebylo jenom intelektuální cvičení. Eh, doufám, že ve čtvrtek eh, tato zpráva dostane podporu a že se nám podaří dostat se dále v nalézání řešení a také eh, v tom, že Evropský parlament tak ukáže jasně svůj politický postoj. Perváš Pérez. Perváš Pérez, děkuji. Děkuji, pane předsedo, že jste nám jako spolu s pravodajstvím eh, eh, do, do umožnil se vyslovit. Jak řekl pan BG, mám tu zprávu z vlastní podnětu, na které pracujeme a eh, naše spoluspravodajská práce je tak trošku někdy připomíná peklo, když se snažíme hledat kompromis, to byste si mohli myslet, ale nebylo to tak. Byla to pravý opak, byla to skutečná vůle se pochopit vzájemně s panem Begem. Já mu chci poděkovat, jakým způsobem se k tomu postavil a za tu politickou kuráž, kterou osvědčil v těchto eh, debatách, v těch jednotlivých etapách vyjednávání a také určitou intelektuální upřímnost, s níž eh, přistupoval k těmto otázkám. Samozřejmě všechno je ve hře, protože bude to záležet na tom eh, eh, hlasování, které nás čeká ve čtvrtek, ale je to významná etapa, je to povzbudivý signál, že Evropský parlament má stále ten pokrok, v němž nejenom dosahujeme kompromisů, ale dosahujeme skutečně i vyvážených řešení. E, takže další instituce by se měly podívat na to, co se děje v Evropském parlamentu nyní, kdy eurozóna Evropská unie potřebuje jasný skok, pokud jde o uvědomění si e, výzev, jim čelíme. A hlasování o této zprávě nic neuzavírá, naopak otáčíme nový list. list. A, a každopádně měli jsme tu, tu poslední zprávu pěti předsedů a teď máme určitý e, prostředek, určitou možnost, jak znovu dát na stůl některé věci, které umožní Evropské e, komisi v momentě, kdy tady publikuje svou bílou knihu, se inspirovat z těchto návrhů a e, rovnováhy, k níž jsme dospěli. A samozřejmě přitom děkuji všem fiktivním zpravodajům, tedy eh, stínovým zpravodajům a spolupracovníkům, eh, kteří si vyčlenili čas a svoji mentální kapacitu k tomuto kompromisu, k němuž dospíváme. Děkuji. A blahopřeji oběma zpravodajům. Myslím, že to byla vynikající spolupráce mezi oběma výbory. Já chci rovněž poděkovat oběma zpravodajům, kteří tady prokázali schopnost si vzájemně rozumět také velkou, eh, velkou odvahu, snažit se přiblížit. Vidíme tady fond EFSI, který, kdy máme řešit eh, deficit v investicích, ale dovolte mi říci, že je prakticky stejně důležité obnovit eh, důvěru v eh, euro, v naší společnou měnu. Chceme-li stimulovat investice a vytvářet pracovní příležitosti. Takže plenární zasedání tomu zasvědčí, zasvědčí to, to, to hlasování, které nás čeká. Děkuji. Já bych teď potřeboval požádat, abychom znovu ověřili zařízení pro další hlasování, tentokrát